zasedací pořádek, tak eh, to není pouze na mě. Máme už eh, zápis z minulého zasedání zářijového, jsou vůči němu